Dobrý den, kolegové. Zahajuji zasedání. Mám zde sdělení, to se týká výboru IMCO, který vstoupí do mm, interinstitucionálních vyjednávání v pondělí 11. března. Jsme to oznámili, neobdržel jsem žádost o hlasování v parlamentu a proto v souladu s odstavcem 69c může IMCO vstoupit do vyjednávání. A nyní už první bod pořadu jednání, to jsou prohlášení Rady a Komise ke změně klimatu. Rád bych vás informoval, milí kolegové, poslanci, že zde nebude ani postup modré karty, ani postup catch the eye u tohoto bodu. A nyní paní ministrině Čota. Dobrý den, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji Evropskému parlamentu, že mi umožňuje se zde vyjádřit jménem Rady k takto zásadnímu tématu. Všichni si uvědomujeme rozsah a i naléhavost výzev, které znamenají klimatické změny. Sami vidíme, jak živé rozpravy toto téma provokuje, jak mm, v prostředí rady, tak parlamentu, ale e, Takováto, um, takovéto debaty jsou nedostačující, potvrzuje to zvláštní zpráva IPCC, totiž, že globální oteplování už je na úrovni 1,5 e, stupně a Evropská unie je odhodlána věnovat se snižování nárůstu teplot pod 2 stupně Celsia. Rovněž se snažíme eh, snižovat eh, klim, dopad klimatických změn v rámci multilaterálních procesů a i v oblasti letectví. Evropské unii se obecně daří dosáhnout cílu na rok 2020 týkajících se skleníkových plynů, obnovitelných energií a cílů v oblasti obnovitelných energií. Mnohé z nich jsme již dokázali upravit formou legislativy a do roku 2030 by se nám mělo podařit snížit emise o přinejmenším 40 ve srovnání s rokem 1990. Konečná podoba hlavních prvků klimatického balíčku na rok 2030 je předmětem jednání a nedávno kulminovala intenzivním vyjednáváním a spolu e, zákonodárci se dokázali dohodnout, zejména systém obchodování povolenkami byl přepracován, abychom dosahovali nezbytného snižování emisí v různých průmyslových odvětvích a abychom dokázali naplnit ty žádostivé cíle, zejména ve stavebnictví, v dopravě a v odpadním průmyslu. E, rovněž zemědělství a lesnictví musí být upraveny a tam členské státy musí zajistit, že emise skleníkových plynů na jejich území eh, nepřesahují eh, to, co dokážou eh, zajistit mm, v rámci rovnováhy lesy. V kombinaci s odvětvovými politikami doufám, že dokážeme se vypořádat s těmito eh, otázkami. Dodatečně obecná pravidla týkající se zprávy, která byla nedávno schválena, a koordinace úsilí členských států i monitorování nám dokáže uvědomit si, zda dokazujeme, dosahujeme pokroku. Nicméně Víme, že je třeba udělat více, abychom dokázali přispět, lépe přispět těm cílům, které jsme si v Paříži dohodli. V souladu s pařížskými cíly máme mít dlouhodobou strategii a zároveň apelujeme i na ostatní strany, aby přispěli svými dlouhodobými strategiemi a to včas. Právě tím, že uvažujeme takto, tak jak Evropská rada, tak Evropský parlament přizvali komisi, aby prezentovala návrh strategie na dlouhodobé snižování skleníkových plynů, eh, a to už v první polovině letošního roku. A díky tomu máme sdělení komise z listopadu Čistá planeta pro všechny. Snažíme se dosáhnout klimatické neutrality v souladu s pařížskou dohodou. Z ozdělení jsme už diskutovali na zasedání ministrů životního prostředí, energetiky a hospodářské soutěže. Počítá se i s dalšími odvětvovými rozpravami v nejbližších týdnech a měsících. Zatím tyto debaty ukázaly, že je třeba sdílet uvědomění si potřeby rázného zásahu a rovněž je třeba neustále zdůrazňovat význam dlouhodobých strategií a to holistické povahy. Rada je přesvědčena, že transformativní e, kroky musí se vztahovat na všechny úrovně zprávy a vlády a i nestátní aktéři v nich musí najít své místo, včetně regionálních samozpráv, které s nimi budou spolupracovat v terénu. Příprava takovéto dlouhodobé strategie by měla eh, vstřebat i národní energetickou politiku a klimatické úsilí každého členského státu. Já chci připomenout, že pařížská dohoda uznává, že spravedlivé transformace je absolutně nutná, abychom dokázali s dopady klimatických změn pracovat a abychom dokázali do tohoto úsilí vtáhnout i občanskou společnost. Máme ovšem obrovské výzvy. Na druhé straně však nízkoemisní ekonomika vytváří příležitost nových pracovních míst, například v odvětví stavebnictví, obnovy budov a obnovitelných energií. Technologické inovace budou však muset být zintenzívněny, Musou, musí probíhat na vyšší úrovni. Věda, výzkum a i seznamování s výsledky tohoto výzkumu jsou potřebné, abychom přelomové technologie uváděli do praxe co nejdříve a abychom rovněž poskytovali trhu ty správné signály, aby se podnikatele nebáli mobilizovat finanční prostředky. Abychom dosáhli dalšího snižování emisí a dokázali plně uvést pařížskou dohodu do praxe, bude rovněž třeba na společenské úrovni začít přistupovat k životu jinak a jinak eh, se chovat i spotřebitelsky. Předsednictví se těší na další diskuse týkající se sdělení komise, včetně na nejvyšší politické úrovni. Evropská rada se už zabývala Eh, bude a bude zabývat tímto tématem příští týden, aby si nastavila celkové nasměrování a politické priority. Na základě tohoto nasměrování bude Rada pokračovat a prohlubovat úsilí v rámci debat, abychom přispěli svým dílem k obecnému postupu. Rada rovněž doufá, že velký velká akce, se kterou počítáme, eh, velká událost na, v první polovině roku 2019, poskytne příležitost mobilizovat politickou vůli, abychom jednali co nejctí žadovci jej a opravdu vyhráli. Děkuji, paní ministrně. Vážení kolegové, pro ty z vás, kteří jste dorazili později, chci oznámit, že nepřijmeme žádnou žádost o modrou kartu ani postup podle Catch the Eye. A nyní za Evropskou komisi prosím, pane komisaři Arias Kaněte, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že dnes mohu hovořit v této prioritní debatě na téma klimatických změn. Toto téma um, upoutalo pozornost veřejnosti a také si lidé uvědomují naléhavost této skutečnosti. Eh, zpráva IPCC, která poukazuje na oteplování o 1,5 stupně, nás vede k tomu, že je naléhavé něco udělat i hned. Letošní rok je rok voleb do Evropského parlamentu a musíme analyzovat to, co je třeba učinit. A Evropa může být hrdá na to, co již dokázala. Kampaň pro eh, volby do Evropského parlamentu je výtečnou příležitostí, abychom řekli občanům, čeho jsme již dosáhli a také navýšit nátlak ze strany politických stran, aby se změnilo chování jednotlivců. Ano, možná si občané neuvědomují, ale již máme pracovní rámec pro rok 2030 a toho by nebylo dosaženo bez výtečné práci a angažovanosti členů této sněmovny další plánování ve prospěch klimatických aktivit. To již bylo prioritou komise předsedy Junckera, bylo to zavedeno ostatně již před pěti lety. Přejeme si mít e, zelenou legislativu, která by měla umožnit evropským občanům snižovat e, emise skleníkových plynů o těch 40 e, do roku 2030. A tyto cíle to nejsou omezené Prahy. Můžeme dosáhnout ještě více a můžeme toho dosáhnout prostřednictvím rámce pro zelenou tranzici. Proto mm, si uvědomujeme, že je třeba ty zelené cíle stanovovat jako prioritu pro naši e, politickou agendu a taše cíle do roku 2030 a jejich plnění bude revidováno již v roce 2025. Proto vás chci ujistit tedy, že toto jsou opravdu priority naše politické agendy a naši mezinárodní partneři si uvědomují, že Evropská unie je lídrem v této iniciativě snižování emisí. No a nyní nastal tedy moment, kdy se musíme dívat i za ten milník roku 2025 a připravit politické programy za rok 2030 přejeme si zelenou transformaci a zároveň ekonomický rozvoj, tedy něco, co umožní zároveň prosperitu a i správný udržitelný vývoj. A proto Evropská komise loni v listopadu schválila komuniké eh, zelenou planetu, což je dlouhodobý strategický plán, jak zajistit mít klimaticky neutrální a zároveň ekonomicky rozvinutou Evropu. No a to samozřejmě vše za spolupráce s radou a s vaším parlamentem. Tady komise stanovuje jasné směřování pro evropskou klimatickou politiku a pro plnění eh, cílu eh, summitu z Paříže a máme několik možných scénářů, který, prostřednictvím kterých si přejeme splnit eh, alespoň těch 80 cílů do roku 2050. No a řekněme to jasně, ono to není dostačující, abychom splnili ten cíl 1,5 stupně. A ostatně to není ani to, co navrhuje komise. Ten, pro ten cíl 1,5 eh, stupně abychom toto splnili, budeme muset se snažit mnohem více a k tomu nám mají na pomoci dva scénáře klimatické neutrality. Za prvé soustředit se na řádnou technologii a za druhé zajistit oběhovost v rámci zdrojů neutrální, klimaticky neutrální ekonomika, ta je možná, je proveditelná, když budeme postupovat řádně, ale vyžaduje si ambiciozní sloučení technologie a aktivit. Rozhodně to není problém, protože to zároveň zmodernizuje ek- evropskou ekonomiku ve prospěch udržitelné budoucnosti. Bude si to vyžadovat nezbytné investice, které pak zajistí občanům lepší kvalitu života. Ekonomika bude efektivnější, ekonomika, která bude spotřebovávat méně energie a která zajistí více místních a kvalitních pracovních míst. A proto chci velice ocenit také spolupráci parlamentních výborů v tomto našem ambiciozním plánu. Ostatně hlasování k jednomu tomuto tématu proběhne zítra. A je důležité tedy zajistit tedy tu sociální spravedlivou tranzici, která bude zároveň otevírat obrovské ekonomické příležitosti. A ekonomika v rozsahu, ta si také vyžaduje nezbytnou veřejnou rozpravu. Je třeba zapojit evropské občany, aby řádně pochopili, o čem je ta cesta směřování ku předu musíme dosáhnout všechny evropské země, zapojit všechny občany do veřejné debaty. Tady apeluji také na vaše angažování. Evropští občané by se měli stát základní součástí této rozpravy protože začínáme pocitovat dopady klimatických změn a mnozí z nás již nezažijí to, co mu budou, jaké budou ty dopady kolem roku 2050. Ale nyní, v dnešní době, mnoho mladých lidí se dostává do ulic, kde se vyjadřují proti této situaci a já si cením uh, také těchto jejich iniciativ ve prospěch boje proti klimatickým změnám. Tento proces eh, klimatických změn si vyžaduje pochopení naléhavosti. Máme málo času na zbyt a je proto zapotřebí plnit cíle stanovené v Paříži. Nemůžeme si dovolit postávat a nic nedělat déle. Eh, situace si vyžaduje okamžité kroky a naší povinností je něco udělat a nastínit, jak to udělat eh, provést analýzu toho, jak toho Evropa může dosáhnout, protože tímto se Evropa stane i modelem pro ostatní země toho, jak je možné dosáhnout této, takového toho zeleného vývoje. A myslím si, že ve prospěch našich občanů a budoucích delegací, generací bychom měli dosáhnout tohoto cíle pro rok 2050 a učinit tedy kroky, aby nedošlo k těmu nejstarš, nejstrašnějšímu scénáři. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní budeme postupovat, dávat slovo jednotlivým řečníkům za jednotlivé politické strany, v první řadě pan Líze. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, kolegyně dřívější demokratický německý kancléř jednou řekl, kdo má vize, ten by měl jít k doktorovi. Já se však domnívám, že v politice určitou vizi potřebujeme a zejména v evropské politice se bez ní neobejdeme. Evropská komise nám předložila určitou vizi, totiž do roku 2050 chceme být klimaticky neutrální. To dobré na této vizi je, že je opravdu podložena fakty. Komise hovoří jasnou řečí. Je možné dokonce dosáhnout eh, tvorby dodatečných pracovních míst a dodatečného růstu dosáhnout, pokud eh, takto budeme směřovat. Víme, že školáci už vyšli kvůli klimatu do ulic a když budeme zítra toto rezoluci schvalovat a když ji velkou většinou podpoříme, tak se našim školákům podařilo dosáhnout prvního malého úspěchu. Já se však domnívám, že oni zřejmě budou muset demonstrovat i dále a že budou muset chodit na ulice i po škole, protože zatím se toho dopad, dosáhli málo, protože ještě s námi není rada. A právě Rada musí nejen souhlasit s touto strategií, ale zvážit i konkrétní kroky, a to velice rozumně. My, co by EPP, nahlížíme kriticky k tomu, že máme ten 5 a 50 55% cíl do roku 2030, to si myslím, že je trochu předčasné, protože hned vyhazovat to, co jsme nyní schválili do roku 2050, snad není moudré. A v podstatě jde o to, že určité věci se mohou zvrtnout, kdybychom toto usnesení přehnali. Domnívám se, že jsme našli dobrý kompromis mezi politickými skupinami a s tímto kompromisem bychom měli zítra jít k hlasování. Pro EPP je rozhodující, aby to bylo spravedlivé, aby tedy se jednalo o férový přechod na nový způsob generování energií a je třeba rovněž pomoci našim odvětvím vyrábět bez CO2, například ocelářství ocel musí být vyrobena bez CO2, což je technicky možné, ale potřebujeme obrovský, obrovskou podporu. A právě kolega v trialogu vyjednává, abychom dokázali v rámci Evropské unie mít pro takové technologie podporu a my jej musíme podpořit. Dámy a pánové, já v mém volebním okrsku jsem pozval školáky k diskusi. No a samozřejmě že oni měli to první slovo a samozřejmě, že se to konalo až po jejich školní docházce odpoledne. Ale jde o to, abychom se setkávali i s podniky. Totiž mnozí podnikatelé se domnívají, že se to prostě zvládnout nedá a my s nimi musíme spolupracovat my bychom přece nemohli jít eh, světu příkladem, kdybychom sice byli klimaticky neutrální, ale vše, co potřebujeme, by se vyrábělo někde jinde. Proto nemůžeme nahradit eh, klimatickou ochranou, úbytkem pracovních míst. Potřebujeme jak pracovní místa, tak klimatickou ochranu, jedno i druhé. A nyní máme uspokojivý text. Já doufám, že už žádné změny provedeny nebudou v ním provedeny a doufám, že to bude ten správný signál. Děkuji, pane Lize, za socialisty a demokraty. Na 6 minut, pan Bulman, máte slovo. Milí kolegové. Kolegové, dnes zde máme 60 mladých lidí, hosty z 20 zemí. Sedí tady nahoře na tribuně a my je chceme přivítat, protože to jsou zástupci eh, mládeže, která bojuje proti změnám klimatu. Je dobré že všichni poslanci a poslankyně mohou se setkávat s mladými lidmi u sebe doma, ale dnes máte možnost se s nimi setkat zde, což je ještě lepší. Hnutí začalo v srpnu. Greta Thunberg, školačka, se rozhodla, že bude protestovat před švédským parlamentem a mm, e, s takovým tedy e, cedulí, kterou si sama namalovala. A dnes jsou to 100 tisíce mladých lidí, ve více než 700 městech manifestují, chodí do ulic v rámci tohoto hnutí Fridays for Future, což je v podstatě taková revoluce, která teď eh, začíná všude. A my, kolegové, poslanci a poslankyně, my musíme být tohoto součástí. To je moje pevné přesvědčení. A ještě jedna věc k tomu. Myslím si, že by měli být dnes zde na našich místech a mluvit s námi. Měli by mm, nám klást otázky, interpelovat nás, eh, měli by nám eh, klást své požadavky a my bychom měli reagovat. A to byla i představa eh, některých frakcí je pozvat, aby zde mohli pohovořit před námi, ale bohužel jsme neměli většinu, která by to zde na eh, konferenci předsedů odsouhlasila. Toho lituji, lituji, že konzervativci, liberálové a pravice nám upřeli tuto možnost vést s nimi upřímnou, otevřenou diskusi. Bohužel, bohužel, zablokovali otevřenou diskuzi s mladými lidmi, kteří každý týden protestují. Možná někdy, pane předsedo, se to podaří. Takže závěr je takový, že frakce, které to podpořily, tak my, tedy socialisté, demokraté, zelení, GUE, my jsme je pozvali na eh, eh, schůze našich politických skupin a naslouchali jsme jim. Chtěli jsme vědět, po eh, čem touží, a odpověď byla úplně jasná. Apel na to, abychom jednali, je naléhavé, abychom něco udělali. Takže prosím, už to neodkládejte. Prosím, žádné průtahy již, eh, žádné falešné politické odpovědi, protože tady se hraje historie. A tito mladí lidé mají pravdu, protože chtějí žít bez strachu, s perspektivou, s tím, že do budoucna je, budou moci žít život bez nějakých destrukcí. Ano, to jsou eh, mladí lidé, kteří nám eh, jasně řekli, že nestačí, abychom tady jenom pronášeli krásná slova, usmívali se, ale vlastně my jsme se neponaučili. Pokud chceme zachránit planetu a chceme, aby všichni měli eh, budoucnost, tak to musíme být vážně. A my v naší frakci, my jsme připraveni, my jsme to vzali vážně. My eh, jsme připravili manifest a jsme připraveni na to, aby naše eh, politika podpořila budou, budoucnost udržitelné politiky v rámci OSN nikdy tady eh, nemluvíme o ekonomice bez toho, aniž bychom nemluvili o životním prostředí. A nikdy bychom neměli mluvit o životním prostředí, aniž bychom zároveň nemluvili o sociální jistotách v naší společnosti, tak aby všichni, všichni mohli profitovat z našeho sociálního modelu. Ono opravdu je třeba investovat a to do angažované regionální politiky, do angažované sociální politiky. Musíme se postarat o tom, ono, vemte si pana Macrona, který se snaží sám zvládnout ta ponaučení, aby se do naší společnosti vrátila spravedlnost. Nemůžeme chtít po každém občanovi, aby to platil z vlastní kapsy, obrazně řečeno ekologická přeměna se nám podaří pouze, když se do toho vložíme všichni a sociální budoucnost, spravedlná, spravedlivá budoucnost nás čeká pouze, když se nám podaří vybudovat eh, řádnou průmyslovou společnost přátelskou vůči životnímu prostředí a že budeme schopni soužít se svými přírodními zdroji správným způsobem. Já jsem naslouchal jak kolegovi Lízemu a je pravda, že on se do té věci velice angažuje, naslouchám se i komisi. Ale je to snadné, přátelé. Pokud všichni rozhodně zasáhneme, tak se nám to v rámci nového mandátu povede. Skutečně ano. Jednoduše v rámci paktu stability a růstu vybudujeme udržitelný pakt a semestr se nebude týkat pouze hospodářských ukazatelů, ale udržitelnosti. A a mládeži říkám, bojujte dál, jsme s vámi. Uh, thank you, Mr. Bulmana, uh, if I may, uh, Děkuji, pane Bulmane. Já za sebe si dovolím pouze poznamenat, že se opravdu snadno dokážu představit, v této sněmovně bychom mohli mít i slyšení s mladými lidmi, které by se bude týkat klimatických změn. Velká většina nás určitě podpoří a já rozhodně bych mezi ně patřil. Ale nyní už pokračujeme. Paní Višněvská za EKR na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Vážení zhromáždění, pařížská dohoda nám Eh, nasměrovala cestu k čistému prostředí. Snažíme se snižovat emise, což je obtížné, ale zároveň nám to vytváří nové možnosti. Musíme se snažit vsadit na výzkum a vývoj, postarat se o to řádné finance pro regiony, které se transformují, zejména které se snaží zbavit černouhelného průmyslu, zejména jako můj region Slesko. A já proto doufám, že socialisté a ALDE podpoříme usnesení, kde hovořím o spravedlivé transformaci, o férové transformaci, která nenechá nikoho, aby zaostal to jsou státy jako náš, které mají velice obtížný energetický mix. Polský energetický mix má 80% podíl uhlí, francouzský pouze 2%. Dejme tedy šanci i těm zemím, které jsou uhlím zatíženy podpořte můj pozměňovací návrh, který hovoří o podpoře hornických regionů. V obačném případě budou ty naše diskuse zbaveny obsahu, budeme se jenom snažit zalíbit mladým lidem. A já vím, že mládež to jsou moudří lidé. Já si uvědomuji, že pochopí, když jim řekneme, že pak máme tu energetickou um, exkluzi, kde jsou lidé, pak upadají do energetické chudoby, tak oni to pochopí a oni budou vědět, co je pravda. Děkuji a nyní za skupinu ALDE pan Gerbrandy. Yes, thank you. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, je to velice speciální den nejen proto, že budoucí generace nám klepe na dveře, ale dívají se z vrchu přes naše ramena to, jak vynaložíme z budoucnosti. Oni organizují klimatické pochody pro mládež. Je to jasné, že my tu ničíme nyní jejich budoucnost a já si to plně uvědomuji. A postupujeme řádně. Obávám se, že odpovědi je ne. A nejenom v oblasti klimatu, ale také to, jak systematicky ničíme přírodu. Evropská unie zřejmě nesplní své cíly v rámci strategie a ani rada, ani komise neučinila žádná opatření, aby toto směřování zvrátila. Ke klimatu, ano, máme platnou legislativu a ano, navyšujeme část evropského rozpočtu do této oblasti, ale to nestačí, všichni to víme, nestačí to. Měli bychom směřovat k cílu 55% do roku 2030, to je naprosto jasné, ale také bychom měli něco dělat i v jiných politických oblastech a dnes v pondělí pondělí, se obávám, jsme zase prokázali, že jsme eh, nic nezlepšili ve prospěch budoucí generace. Já se opravdu obávám, eh, že z pravicové strany této sněmovny tu, eh, se nám tu nedostává ambice. Myslím, že totiž veškeré lidské aktivity začínají u investic a my vždy podporujeme jakékoliv navýšení investic, těch zelených investic, ale musí k tomu přijít i další investice. Je to rozsáhlá bitva která by neměla přestávat. Takže budeme úspěšní pouze pokud se do tohoto boje zapojí různorodé investice. Pane předsedo, budoucí generace sedí nahoře na tribuně, zbývá nám omezené množství času. Za několik let oni budou sedět tady a vyhněme se tomu, že my pak budeme sedět tam nahoře a budeme eh, cítit stud za naše dnešní nečinnost. Děkuji, kolego. Nyní za zelené čtyři minuty má slovo pan Eichhout. Děkuji za tuto rozpravu. Je to otázka času, když hovoříme o změnách klimatu, ale hodně lidí dnes tady už jsou unavení tím, že pořád e, si tady děkujeme, děkujeme, No, ale oni nechtějí, abych ta slova díku a nechtějí slova, chtějí činy. Před deseti lety já jsem nastoupil sem do Evropského parlamentu a já jsem z vědeckých kruhů, pak jsem šel do politiky, protože jsem eh, si všiml, že politici nic nedělají a teď je to otázka času, je třeba začít s činy. Já Eh, toho lituji. Vy tady hovoříte, Rado, komise o 2050, ale když jsem viděl ty protesty na ulicích, tak jsem neviděl nikoho, že by eh, chtěli vizi do roku 2050. Ne, oni chtějí, abychom jednali teď. Musíme dělat více jako Evropa, musíme nyní zintenzivnit eh, naši ambiciozní činnost eh, a ne tady hovořit o nějakých dlouhodobých strategiích. Pane Líze, pan Líze dokonce říká, nejprve dlouhodobou strategii, nemluvte tolik o činech, protože možná ono to zatřese některými státy. No to je účel přece, tady je, jde o klimatickou krizi, tady je třeba jednat, jde o činy. A jeden ze sloganů je, pokud kdyby Klema byla banka, tak bychom ji zachránili. Takže skutečně musíme dělat více a skutečně tady proto jsou tady ty klimatické protesty na ulicích nejenom ze strany mládeže, ale například v Amsterdamu 40 tisíc lidí v neděli na ulicích v Bruselu Eh, dvakrát 70 eh, tisíc lidí na ulicích. Lidé chtějí, abychom jednali. To je sociální hnutí. To je sociální hnutí, které bychom neměli utlumit. Oni chtějí, aby Evropa dělala více. A pokud chcete hovořit o budoucnosti Evropy, tak tady. O to jde. Budoucnost Evropy je, jsou zelená pracovní místa. A opět na adresu pana kolegy Petra Lízeho. Když hovoříte o budoucích pracovních místech, tak byste měli hovořit o zelené transformaci. Jiné regiony na světě, jiné regiony na světě něco s tím dělají, investují. Podívejte se na Kalifornii. Ale podívejte se na solární investice v Indii, podívejte se na elektrifikaci v Číně. Ty něco dělají a váš německý automobilový průmysl investuje více do elektrických motorových vozidel v Číně než v Německu. Takže musíme to zintenzivnit, musíme jednat a nejenom mluvit o cílech. Je dobré, že už to lidem začalo vadit, protože to je správné. Všichni pořád jenom mluví a mluví a to ukazuje, že, a, e, že máme cíle, plníme cíle, ale vidíte, že asi ne, protože když se podíváte na ty cíle, tak vidíte, že tam jsou pořád chráněny, tedy touto stranou parlamentu, e, zájmy e, těch výrobců z fosilních zdrojů. A my pořád eh, eh, se snažíme říkat, říkat nemluvte o negativních dopadech eh, našich financí a třeba v zemědělství, no tam se nám vůbec nepodařilo zajistit ozelenění zemědělství a v dopravě, v dopravě Ehm, také pořád jsme pozadu s novými technologiemi a mm, takže naše eh, investice nevedou k výsledkům a zítra budeme poprvé hlasovat o vyšších cílech, ale po tom tyto evropské volby a budou o reálných skutečných činech, protože již eh, místo slov je třeba začít jednat. Thank you. Thank you, Mr. Now... Uh, Děkuji, pane Eckhouten. A za GUE na minutu a půl paní Boylen. Milí kolegové, Greta Thunberg nem, nedokázala vybojovat, aby se dokázala do, vyjádřit v tomto parlamentu, protože ona hovoří pravdu. Je třeba si uvědomit, že zde někteří selhali ve svých vůdcovských ambicích. Jsou tací, kteří mají starost, že lidé, žáci stávkují a nechodí do školy, než aby měli starost, jak se to s tím světem dále skoulí. Zpráva OSN nám sděluje, že musíme zůstat pod růstem 2,5 stupně, pokud nechceme katastrofu, a to brzy. Rychle dalekosáhlé a bezprecedentní. Bohužel v tomto usnesení ty změny nejsou. Snažíme se spíše zachránit tím, že si nad sebou rozprostřeme jakýsi dešník. Ale to nestačí. Tady nejde o to, že jsme dosáhli politického kompromisu. Tu krásu kompromisu je třeba, že se musíme mm, podívat na vědu a je třeba snižovat emise co nejméně o 50%. A to, že se nechceme upsat takovémuto snížení, je nikoli pouze urážka mládeže, která sedí na balkóně, ale rovněž přiznání, že to nezvládáme. Potřebujeme správné vůdce. A nyní za EFDD paní Evi. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, eh, takže zde my eh, všichni velice dobře eh, známe, eh, jak manifestují občané, aby chránili svoji budoucnost, ale lituji, že mm, protože vlastně tady my mm, my tedy to, co děláme, tak e, neděláme pro planetu nic. A my jako Evropa přece, my jsme udělali dost, to je třeba si položit otázku, my jsme udělali dostatečné věci, abychom garantovali budoucnost této planety, abychom garantovali skutečný přechod k ekonomice, která bude s nulovými emisemi, pokud jde o spotřebu, pokud jde o výrobu, pokud jde o celou společnost. Já v to nevěřím, nevěřím v to, protože i ty cíle, které jsme si stanovili, tak pořád ještě jsou jenom na papíře a nejsou dostatečné, aby garantovaly eh, snížení teploty a vlastně my musíme být rozhodnější. Já jenom apeluji zde na kolegy z rady, z komise a na naše kolegy. Už stačí s politikami škrtů, už nemůžeme omezovat investice do obnovitelných zdrojů, protože právě ty nás zachrání, zachrání naši budoucnost a již bychom měli eh, eh, za opět být tedy v pátek na ulicích a manifestovat se všemi mladými. For the ENF group, uh, for... Děkuji pro, za ENF, paní Mena, minuta. Děkuji, pane předsedo. Změny klimatu to je zásadní problém pro všechny obyvatele planety, tudíž je třeba se k tomu postavit odpovědně, anticipovat, řešit je, abychom byli efektivní, tak je třeba si uvědomit dva jevy. První, který se týká eh, odpovědnosti člověka po 200 letech eh, divoké industrializace, zvyšování produktivity mm, mm, a fosilních palivech, tak je třeba to nějak zkontrolovat. A potom jsou zde přirozené klimatické cykly, to bylo také prokázáno kdy mm, v podstatě ta teplota eh, zvýšila se i v minulosti o 4 eh, stupně a moře stoupla. Člověk za to taky nemohl. A, takže nejenom lidé jsou odpovědní za všechno, takže je třeba již opustit eh, tedy to evangelium pařížské dohody a mm, hledat inovující řešení. A je třeba i Eh, odmítnout eh, dohody o volném obchodu, je třeba odmítnout eh, to, že se pouze obchoduje s půdou, s pozemky a je třeba i tedy je třeba i snižovat daně, které jsou tak neúnosné pro lidi. A to je třeba věnovat. Já se omlouvám, kolegyně, ale už jste vyčerpala čas. A tím jsme uzavřeli seznam řečníků a nyní bych dal slovo panu komisaři Kanětemu. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem poslancům za jejich projevy, za jejich ambicioznost a kapacitu hovořit i k mladých. A my tu hovoříme i s mladými. A říká se tu, že k ničemu nedošlo ze strany komise, že komise nic neudělala za posledních pět let ohledně klimatických změn. Ale to prostě není pravda. Těch uplynulých pět let za tu dobu v klimatických akcích bylo vykonáno víc než kdykoliv jindy. V Paříži jsme měli první vůbec klimatickou smlouvu a Evropská unie hrála zásadní roli v tomto ujednání. Takže máme dohodu, která stanovuje cíle, které jsou zapotřebí, aby se zastavily klimatické změny. Také jsme připravili za podpory této sněmovny legislativu, vysoce ambiciozní, stanovili určité cíle. Samozřejmě míra ambicí se může ještě navýšit. Pojednali jsme oblasti emisí CO2 a celé řady dalších oblastí. Jsme tedy eh, správně nasměřováni. Komise eh, říká 2030, ano, už se blíží, je třeba něco dělat. A můžeme mít sankce, můžeme je uplatňovat. A lidé, tito mladí lidé si přejí ještě rychlejší akce a ještě větší ambice. Komise ve svém komuniké sdělila, že si přejeme být do roku 2050 klimaticky neutrální. To je o deset let dříve, než stanovuje i možnosti věda. IPCC stanoví, že globálně by se tohoto mělo dosáhnout do roku 1961 a samozřejmě rozvinuté země mají tu zodpovědnost činit něco nyní, okamžitě. My máme legislativu, máme cíle, ono to není dost. Tento parlament, tato komise mají velkou zodpovědnost. A samozřejmě tady i politické skupiny v této nadcházející kampani na sobě nesou tu zodpovědnost, jak být ambiciozní. Bez našich kroků a iniciativ nedojde k pokroku ani na úrovni rady a nedosáhneme té klimatické neutrálnosti do roku 2050 komise ale začala navyšovat ambice již dlouho předtím, proto jsme tady a proto probíhá rozsáhlá veřejná debata v rámci kampaně. A tito mladí lidé vidí, že um, naslouchá ostatní veřejnost, i průmysl tomu naslouchá. My nemůžeme bojovat proti klimatickým změnám s nezaměstnanými lidmi. My vidíme, že lidé si přejí eh, změnit eh, styl, způsoby, eh, to, jak fungují naše automobily, to, jak vynakládáme s našimi zdroji. To je velká revoluce. Návrh komise v těchto oblastech je velice ambiciozní a týká se veškerých oblastí ekonomiky. Je to opravdová strukturální změna, taková velká průmyslová revoluce. Je to velká příležitost, abychom tedy i, aby i Evropská rada zaštítila toto směřování, které bude um, takovou cestou, na které se musí pak komise i parlament dohodnout. Lidé, mladí lidé jsou nyní v ulicích, stejně tak pracující v průmyslu, v ocelářství, v automobilkách, ti všichni se k ním připojují. A ta zelená tranzice, ve prospěch boje proti klimatickým změnám bude úspěšná, pokud nenecháme nikoho stranou. A to už je naše zodpovědnost. A je to také vaše zodpovědnost v průběhu nadcházející kampaně. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní prosím paní ministrině Čiot za radu. Honorable members, ladies and gentlemen. Vážení poslanci, dámy a pánové, já si opět dovoluji srdečně poděkovat za takto užitečnou rozpravu, za vaše komentáře a konkrétně zdravím i mládež na galerii. Obecně Evropský parlament a Rada sdílejí své aspirace, ale i své obavy k tomuto tématu. Je zásadní zamyslet se nad tím, jak je možné dosáhnout přeměny unijní ekonomiky v zájmu co nejlepší budoucnosti, jak pro naše prostředí, tak pro občany, tak pro podnikatele a průmyslová odvětví. Evropská unie je uznávaná co by vůdce v oblasti klimatických změn a měla by vést příkladem i nadále. V rámci rumunského předsednictví se bude rada snažit dopracovat všechny aspekty vize, kterou prezentovala komise tak, abychom dokázali předložit a svým dílem přispět jasným způsobem k naplnění této vize. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministrině, milí kolegové, dámy a pánové. Dostal jsem devět návrhů usnesení a jedno od výboru pro vý, pro průmysl, pro výboru um, Envy, pak jedno usnesení od skupiny EFDD, jedno od skupiny Zelených, jedno od skupiny socialistů a demokratů, jedno od skupiny ALDE a pak ještě i EKR předložila svou verzi usnesení a máme i usnesení EPP a usnesení skupiny GUE. Máme jich tedy devět, rozprava je tímto uzavřena a hlasovat se bude zítra. Nyní na chvilku přerušíme zasedání. Další bod s panem Barnie. zahájíme v 10 hodin. Děkuji vám, byla to dobrá rozprava. A ještě jednou děkuji mládeži, že přišla mezi nás a doufám, že se dočká i činu, nikoli pouze slov. Doufám, že se cítí povzbuzení.